přijatá usnesení budou eh, přípustným eh, všem osobám eh, zpřístupněna. Dámy a panové, teď je vás tady čtyři, jste pět. Děkuji vám všem. Děkuji